Bonjour. Dobrý den. Prosím, posaďte se. De penser à mettre vos cartes de vote. A e, nezapomeňte také ty vaše kartičky hlasovací a vložte je do při přístroje. Jak jsme včera rozhodli, tak připomínám ještě, že máte na to čas ještě na ty kartičky. Jak jsme rozhodli včera, eh, diskuze o eh, energetické infrastruktuře, ta se přesune a začneme tedy teď dopoledne eh, návrhem zprávy k návrhu nařízení Evropského parlamentu Rady, kterým se pozměňuje nařízení o eh, podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu. A dám slovo paní zpravodajce, paní Berber de Brun. I don't want to... Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Nebudu hovořit dlouho. Pouze bych ráda poděkovala stínovým zpravodajům a všem, kteří se na naší práci podíleli. Měli jsme velmi dobré rozpravy. Děkuji také komisi, která byla velmi nápomocná a odpovídala na všechny naše otázky o tom, jak by to celé fungovalo, takže ten pracovní vztah byl velmi dobrý. Co se týče pozměňovacích návrhů 4, 5 a 6, pouze chci říci, že jsou v přímém rozporu z návrhy mé zprávy, takže ji v podstatě úplně vynulovávají. Takže vás žádám, nejenom abyste hlasovali proti těmto pozměňovacím návrhům, ale pokud nakonec budou tyto návrhy schváleny, tak já budu hlasovat proti zprávě a žádám eh, vás o to tež. Děkuji. Děkuji za toto upřesnění, tudíž hm, pokud souhlasíte, přejdeme k hlasování o návrhu a budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 1, článek. A omlouvám se, ještě zde i žádost o slovo. Paní je požádala o slovo. Paní Sulí, prosím. Děkuji, paní předsedkyně jenom eh, my jsme spolupracovali velice dobře s paní Debrun, děkuji jí za tuto zprávu a že mi naslouchala. Tak jak ona ještě řekla, zde máme tři návrhy pana Franko. Tyto návrhy se týkají pouze lhůt, to znamená prodloužení mm, do 30. června 2010. To již bylo odsouhlaseno. Tady jde o to, ve zprávě eh, zakotvit druhé prodloužení a my jsme pro harmonizaci, to znamená pro aplikaci a ne mít další doplňující přechodné období. Já osobě eh, podpořím mm, pozměňovací návrhy pana Franka a také apeluji na ostatní kolegy, protože cílem je lepší harmonizace a zjednodušení pro uživatele a pro chovatele. Děkuji. Pan Schlitter. Já jsem eh, nevěděl, že budeme mít rozpravu. V tom případě tedy chci vysvětlit, že pro země, které nemají tyto choroby, tak eh, tam samozřejmě může dojít eh, k obrovské katastrofě, pokud by tyto choroby do těch zemí byly přivezeny. Takže na to si musíme dávat pozor. Je potřeba pro země, které mají tyto výjimky, aby byly zachovány protože třeba ty choroby, které zabíjí zvířata, tam nemáme, ale mohli bychom je mít v budoucnu. Ještě někdo chce slovo, i když nejde tady o rozpravu? Můžeme tedy přejít k hlasování? Ano. Dobře, děkuji. A navrhuji tedy, abychom hlasovali nyní o prvním pozměňovacím návrhu článek 1 bod 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Článek 1, bod 3, pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A dále návrh číslo 4. A to je právě to, o čem jsme teď hovořili. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnout návrh číslo 5. Článek 1, bod 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuté. A nyní eh, přejdeme k návrhu číslo 6, článek 1, bod, ne, omlouvám se, návrh číslo 3, pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? je přijat a e, návrh číslo 6, článek 1, bod 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o celém návrhu, a to nejprve o takto pozměněné zprávě. Kdo je pro? Hlasujeme elektronicky. Nefunguje to? Aha, vy nemáte kartičku. Ano, dobře, započítáme váš hlas. Prosím. Všichni odhlasovali elektronicky. Ne, vy také nemáte kartičku. No, no. no. Ale hlasuji ano. Ano, všichni odhlasovali, takže končíme hlasování. Třicet čtyři hlasů celkem, třicet tři z toho pro, jeden proti, ne, jeden se zdržel a nikdo nebyl proti, takže přijato. Nyní budeme hlasovat o nařízení jako takovém. Kdo je pro? opět elektronicky. Pro, proti, končím. Končíme hlasování. Přijato. Děkuji. Já myslím, že si ti, kteří nemají hlasičku, kartičku, kdo neměl kartičku, tak můžete prosím zvednout eh, ruku, abychom mohli toto zaznamenáte. Dobře, zaznamenáno. Děkuji, děkuji paní zpravodajce také za práci, kterou vykonala této kvalitní zprávě. A nyní přejdeme k následujícímu bodu, což je otázka CITES, úmluva CITES. Navrhuji, abychom zahájili rozpravu o 15. Eh, konferenci stran CITES, eh, eh, která se má konat v Doha ve březnu a má se rozhodnout o různých návrzích usnesení rezolucí. A víte, že máme dvě přílohy k umluvě CITES 1, příloha 1 kde je zakázán obchodování a e, druhá příloha to je kontrolovaný obchod pod kontrolou. E, takže my bychom měli diskutovat o některých živočišných druzích, e, to je tu nějak obecný, potom mm, polární medvěd, mm, africké žralok, a mm, já tedy e, navrhuji, slon, slonovina navrhuji, abychom e, diskutovali o mm, této otázce. Prosím. Donc, ben, j'ouvre le débat euh, pour ceux qui souhaitent intervenir. Takže tam se zdali někdo by se chtěl vyjádřit k některým e, dotčeným živočišným druhům. Paní Ayuso, prosím, máte slovo. Paní Ayuso, máte slovo. Please. Děkuji, paní předsedkyně. Já nejsem odbornicí na otázky rybářství, ale paní Fraga, koordinátorka výboru pro rybářství, mě poprosila, abych v rámci tohoto usnesení přečetla toto sdělení. První bod eh, eh, je tu nějak obecný. Odstavec 4 usnesení. V části jedna se říká, že informace Mezinárodního výboru ty CIS-A z 21.22. hovoří o úrovni méně jak 15 eh, vyloveného tuňáku. To znamená, že se tady plní Eh, normy první přílohy CITES. 21. 23. října v Madridu se došlo eh, k závěru, že výlovy tu nějaká odpovídaly normám přílohy 1 CITES. Eh, tímto způsobem také vyzývá členské státy, aby dále dodržovaly standardy z přílohy 1. To je ale zcela uh, falešná představa, to je zcela falešný výklad některých eh, nevládních organizací. Zpráva z tohoto setkání jasně říká, že se eh, nevyplnily dvě ze tří kritérií týkající se daného výlovu. A proto je třeba ještě dodat k tomu, že eh, roční setkání Mezinárodního výboru Eh, říká, že člen eh, Evropská unie je smluvním partnerem a eh, jako takový v Brazílii se dohodly úrovně taku na které činí 40 současného taku, což je také 50 50 stanovených hodnot pro rok 2010. Také pro libář, rybářské flotily se omezila, eh, omezila, omezila období výlovu pouze na jeden měsíc mezi 14. dubnem a 15. květnem doporučení 13 tisíc, 13 milionů tun neodpovídá daným hodnotám. To znamená, že musíme vyškrtnout eh, první část a čtvrtý odstavec. Co se týče žraloků, a já vám přečtu písmeno, je... Yeah. jelikož eh, ryby uvedené v tomto odstavci jsou velmi citlivé na současný vývoj eh, z důvodu jejich biologického růstu, eh, jejich životnosti a také délky rozmnožovacího období v bodě 5, 6, 7 se hovoří o začlenění návrhu žraloka přílohy 2 CITES, tak jak bylo předloženo Švédskem ve jménu členských států. A proto vyzýváme členské státy, aby návrh přijali. V bodě 6 se hovoří o tom, aby byl podpořen návrh z, bodu dv, z přílohy 2 CITES Sirna Leviny, Sfirna Mokaran a také firna Sigaena, stejně jako Carcachinus plumbeus a stejně jako Carcachinus obscurus, opět v souladu s s Unii amerických států. Opět se vyzývají členské státy, aby začlenili i Carcachinus altemanus do přílohy 2 Sines podle návrhu Unie amerických států. Je velmi zajímavé, že jediný žralok, který by neměl být podle eh, návrhu z tohoto roku loven, je žralok nebo který je žralok, o kterém se hovoří v daném dokumentu. Co se týče svidny Mokaran, tak jeho výlovy ještě nebyly vůbec stanoveny. Proto musíme čekat na konečné usnesení, které budou zohledňovat dané výlovy, dané odborném, odborným výborem, jehož členy jsou odborníci z celého světa a kteří budou brát v úvahu eh, všechny nejdůležitější faktory. Výbor se setká 16. a 17. prosince, to znamená příští týden. A toto všechno jsem vám chtěla sdělit eh, ve jménu své kolegyně koordinátorky výboru. Děkuji. Paní Ayuso, dám slovo Chris Davisovi. Um, Děkuji. My tady vlastně máme před sebou usnesení o strategických cílech Evropské unie na konferenci CITES s tím, že samozřejmě jsme si vědomi toho, že eh, poslanci mají minimální vliv na celý proces a ta úmluva znamená, že členské státy jsou tam zastoupeny jednotlivě, ačkoliv se mezi sebou koordinují v rámci Evropské unie. Takže Evropská unie nemá žádnou formální eh, kolektivní, eh, žádné formální kolektivní zastoupení. Eh, v podstatě je zajímavé asi, jaký komentář má komise či zástupci rady ohledně těchto těch strategických cílů, tak abychom se s nimi mohli pobavit o prioritách a mohli je požádat o to, aby nějakým způsobem eh, zohlednili naše návrhy. Takže pokud jsou zde zástupci těchto dvou institucí, určitě by stálo za to je nějakým způsobem eh, vtáhnout do rozpravy. Já jsem si položila, milí Krysi, stejnou otázku, ale nemáme zde, eh, neměla jsem po ruce zástupce komise, eh, jak jsem si přála, aby se vyjádřil na začátku rozpravy. Nevím, zdali dorazil již, ale tudíž asi není možné uspokojit váš požadavek a vaši otázku, což lituji také. Já a dám slovo panu Šárovi Brandimu. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, Ook ik steun de resolutie van harte. Já také podporuji toto usnesení. Já si myslím, že je velmi důležité, abychom ho také co nejdříve odhlasovali. Co se týče toho časového harmonogramu, tak já bych měl otázku. Uh, Nejdříve se hovořilo o setkání 22. prosince. E, teď jsem ale slyšel, že už se o tomto tématu nebude hovořit během tohoto setkání, ale že to bude tedy odloženo až na španělské předsednictví. Je tomu tak, e, nebo ne? Já bych byl velmi rád, aby sekretariát našeho výboru na základě ústní otázky a tohoto usnesení začlenil toto eh, hlas, hlasování o tomto usnesení ještě do konce tohoto roku. Já bych byl velmi rád, abychom hovořili hlavně o Tuňákovi obecném. Já jsem velmi rád, že se o něm hovořilo tak velmi jasně, ale problém je v radě, protože my jsme už v září přesvědčili komisi o tom, že Tuňák obecně musí být v příloze 1 CITES, ale panel odborníků v té době se vyjádřil proti i pan Sarkozy hovořil o tom, že musí být pozastaven výlov tu nějaká obecného. Nicméně francouzský oborník v tomto panelu byl proti, aby tu nějak obecný byl začleněn do přílohy 1 eh, CITES. A já bych byl velmi rád, aby moje kolegyně a mý kolegové toto usnesení podpořili, stejně tak jako aby také přesvědčili své kolegy ve svých státech o tom, že tu nějak musí být opravdu začleněn do té přílohy 1, aby nevymřel. A proč je to tak důležité, aby byl v té příloze 1 CITES? Protože eh, vedle těch kvót představuje také veliký problém nelegální výlov. A tím bychom my samozřejmě mohli přispět i k zastavení nebo pozastavení obchodování s tuňákem. Ano, děkuji. Ještě Karl Šuter, jenom eh, než eh, eh, toto upřesníme, tak ano, hlasovat se má na konci ledna 2010 ve výboru a na plenárce v únoru s tím, že 8. prosinec je lhuta pro pozměňovací návrhy, takže ano, bylo to, eh, bylo to mm, přesunuto. Pan Šliter. Ja, tak. Eh, Já, vil också stöd... Já tycker det är en bra resolution i sin helhet. Já bych také rád podpořil toto usnesení stejně jako požadavek. Uh, aby byl tu nějak obecný začleněn do přílohy 1 CITES. Je to opravdu velmi ohrožený živočišný druh a pokud bychom ho chtěli dále lovit v následujících eh, tisíci letech, tak eh, bychom opravdu měli zajistit, aby tento druh byl dostatečně chráněn tak, aby nevymřel v dalších 15-20 letech, protože pokud tomu nezamezíme, tomu nadměrnému výlovu, tak opravdu za chvíli vymře. Dále bych eh, rád hovořil o žralocích. Carcharinus plumbeus, to znamená žralok písčiný. toho to máme, protože způsob jeho lovu není patřičný. Většinou se loví, protože si myslíme, že, něk, že jeho ploutve mají léčivé účinky. To znamená, že se mu většinou uříznou ploutve a je hozen zpátky do moře. To znamená, že je to velmi brutální výlov. Dále. Něco, co mi tu chybí a co ještě nebylo řečeno, je to, že máme tu ještě Iberius Lus a Popkert. To jsou tedy další druhy. A Spojené státy chtějí, aby tyto druhy byly uh, opět vyškrtnuty z přílohy CITES a já si myslím, že to není správné rozhodnutí. Musíme se postarat postarat o to, aby Bobcat opravdu nebyl vyškrtnut, abychom neudělali to, co si přejí Spojené státy americké, protože tím by byl tento druh velmi ohrožen právě tady v Evropě. Uh, Je vous remercie. Děkuji. A máme teď to potěšení, že můžeme přivítat zástupce komise. Já se omlouvám, že jsem vás takhle odchytla ještě v letu, ale někteří naši kolegové si přáli e, slyšet, jakou máte strategii v této věci, takže pokud budete souhlasit, budeme vám vděční za toto vysvětlení. Yes, um, good morning. Přeji vám všem dobré dopoledne. Víte, že přípravy jako 15 na, ze strany komise probíhají vždycky ve dvou krocích. Nejprve, to jsme udělali v podstatě v srpnu, v září tohoto roku, padne jakýsi návrh, který předkládá tedy společenství jako takové na té konferenci smluvních stran. Pak máme samozřejmě návrhy předkládané jinými stranami. V tuto chvíli pracujeme na stanovení stanoviska, které Unie zaujme vůči tedy těm návrhům předkládanými, předkládaných jinými stranami. To je v podstatě takový klasický proces. Komise tedy předloží návrh radě v rámci eh, toho, eh, čemu se dříve říkalo eh, článek 322 a v tuto chvíli tedy komise připravuje tento návrh pro radu. To bude tedy návrh, který se zaměří na eh, nejrůznější návrhy předložené jinými stranami a zaujme k ním tedy nějaké stanovisko. To se týká samozřejmě i politicky citlivých otázek, jako je právě medvědlední, tuňák obecný, sloni, Eh, obchod se slonovinou a další. V tuto chvíli s komisí stále ještě eh, diskutujeme o tom, eh, jak, jaké stanovisko přesně tedy zaujmeme. <clears throat> Toto usnesení přichází ve vhodnou dobu, protože opravdu budeme moci zvážit jaké jsou tedy pohledy parlamentu. A ve chvíli, kdy ten návrh komise bude hotový, tak my doufáme, že do konce prosince nebo na, na začátku ledna už nastartujeme formální vyjednávání v radě, na tedy za španělského předsednictví a potom budeme muset přijmout unijní stanovisko v takovém časovém harmonogramu, aby se to tedy stihlo do eh, té 15. konference smluvních stran COP15 v březnu 2010. Takže ještě úplně není přesně stanoveno, jaké bude stanovisko komise. Ehm, samozřejmě ve chvíli, kdy ho budeme mít, taky musíme prodiskutovat s členskými státy. Umíte si jistě představit, že tyto diskuse nejsou úplně snadné. Jak jsem říkal, hlavně se tedy zaměřujeme na tu nějaká obecného medvěda, ledního slony a další. tuto chvíli tedy ještě jednou opakuji, nemáme zatím žádné eh, už definované hotové stanovisko komise, takže se k tomu ještě musíme vrátit. Děkuji. Chris Davis také se ještě požádal slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Možná by nám zástupce komise mohl říci, jak jakým způsobem se pokusíte zajistit pozici Unie, tak abychom měli třeba nějakou společnou pozici a e, co se stane, pokud ji nedosáhneme. Já už jsem třeba slyšel návrhy, že třeba se kolektivně zdržíme nebo něco takového, takže jak budeme zastoupeni na takovéto konferenci e, tam, kde tedy nemáme žádné formální e, kde nemáme tedy žádné formální právní zastoupení. A potom samozřejmě jsou zde politické otázky, které se vztahují zejména k Tuňákovi obecnému. E, všichni jsme sledovali debatu na radě, takže nechoďme kolem horké kaše. Vím, že zde jsou prostě rozdíly mezi názory. Vím, že také existuje takzvaná blokující menšina. A také by mě zajímalo, jak je to s tou kontroverzní otázku, teda otázku, která je vždycky kontroverzní, týkající se slonoviny a prodeje slonoviny. Já bych potom ještě samozřejmě měla řadu dalších otázek, ale nechám to na kolezích. Monsieur le représentant de commission. Ne, zástupče komise. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Takže k tomu postupu a e, tomu, jak se k tomu postaví Evropská unie. Evropské společenství není smluvní stranou umluvy CITES, protože CITES to je jedna z těch starších umluv, která ještě neumožňovala, aby její smluvní stranou byly regionální uskupení. A e, společenství má statut pozorovatele. Nicméně toto nám nebrání v tom, abychom e, zajistili, že Evropská unie bude hovořit jedním hlasem takže i když Evropská unie není smluvní stranou, tak předsednictví v těchto případech eh, zastupuje Unii, mm, eh, respektive zájmy Unie a členských států. No, co děláme, to je klasický postup, kdy Evropská komise radě předloží návrh a kde nastíní, jak eh, by měla vypadat pozice Evropské unie respektive společenství, a pak to eh, přijme rada jakožto vyjednávací mandát a eh, Evropské společenství by mělo tedy přijmout tu pozici potom na eh, té konferenci stran COP a mm, je to tedy předsednictví, které tam hovoří za členské státy. Samozřejmě asi některá témata se nevyřeší v rámci rozhodnutí rady a některé věci se budou muset rozhodovat eh, na místě samém. Ale musíme tedy eh, zajistit, že Evropské společenství bude mít určitou společnou pozici. Třeba to může znamenat, že se zdržíme od zhlasování při některých věcech, může k tomu dojít. Uvidíme nejprve, eh, jak to proběhne v radě, pokud je o tu nějaká obecného. Zde mm, Mm, pokud tam bude, já nevím, většina nebo blokující menšina, uvidíme, jaká bude pozice rady. To je ještě otevřená otázka nyní. Nemohu prejudikovat eh, výsledek diskuzí. V rámci komise skutečně zde my nemůžeme spekulovat, jaký bude výsledek. Ale eh, podle toho, co máme již na stole. A, a, tak jako vždycky to vypadá, že budeme vystupovat jednotně, jako to bylo vždycky nejenom e, u umluvy CITES, ale e, všude e, na mezinárodních fórech, když se vyjednává o otázkách životního prostředí. A nyní k těm politicky citlivým otázkám. Ano, to nějak obecně to je politicky citlivé. My jsme si řekli, že v tom prvním pracovním, že vytvoříme první working paper, pracovní materiál komise a budeme o tom diskutovat s členskými státy a 23. E, září se sešel řídící výbor CITES, kde my jsme prezentovali naši pozici ohledně toho, zdali eh, zdali tedy navrhnout, eh, podpořit návrh Monaka ohledně jednoho seznamu a mm, uvidíme. Eh, a před dvěma týdny mm, jsme dostali výsledky AIKA a potom i ještě mm, se budeme inspirovat vědeckými poznatky, které budou Eh, eh, k dispozici, tedy, nebo které jsou k dispozici od září do posud. Víme, že eh, Eh, výsledky eh, valné hromady, výroční valné hromady lze interpretovat různým způsobem. Eh, došlo k určitým pozitivním krokům. ICA přijala opatření, nejenom, že se sníží kvota, ale ještě se přijmou další opatření, pokud jde o ty sezónní zákazy rybolovu a jejich dodržování. To je skutečně krok vpřed ve srovnání s minulostí. Zároveň i hm, na příští rok zde máme na stole celou řadu návrhů důležitých eh, rozhodnutí, pokud jde o ty hm, povolené celkové výlovy a i vědecký výbor eh, provedl analýzu toho, zdali eh, ta kritéria pro ten seznam CITES, zdali jsou splňována ta kritéria nebo ne. A asi mm, si vzpomenete, že e, v, v srpnu, v září jsme diskutovali o tom, zdali ta kritéria pro e, uvedení na seznamu, zdali e, je to něco, co musíme vždycky prověřovat pokaždé, když zjišťujeme, zdali daný živočišný druh se kvalifikuje na to, aby se dostal na seznam přílohy 1 nebo 2. A ICAT vědecký výbor vydal zprávu k tomuto v polovině října a to je další věc, kterou se teď zabýváme, když rozhodujeme, jakým směrem se ubírat. To znamená, buď eh, mm, podpořit ten návrh, aby se na seznam dostal tu nějak obecný, anebo zdali půjdeme jinou alternativní cestou. Skutečně to je něco, o čem se diskutuje teď eh, mezi příslušnými odděleními odbory komise a víc asi k tomu nemohu teď říci. To Totež platí pro další eh, témata, ať je to tedy polární medvěd, lední medvěd. My, hm, tedy řídící výbor CITES, eh, také se sejde, vlastně dnes eh, zasedá v Boršetu, a kdy se diskutuje o ledním medvědovi za přítomnosti hm, zástupce z Kanady a z Grónska i Spojené státy také budou propojeny s námi s videokonferencí. Je to způsob, jak eh, tedy eh, zjistit, jaká jsou pro a proti, eh, pokud jde o ten americký návrh, který se týká seznamu. Ještě nemáme finální pozici k tomu. Totež platí pro slonovinu. Před dvěma lety, když se v Hágu sešla konference COP15, tak konference smluvních stran, kde Evropská unie byla aktivním hráčem a nakonec eh, byl nalezen určitý kompromis mm, a my eh, vyjdeme eh, z návrhů, které tedy vzešly eh, z, mm, z Tanzánie a potom dalších eh, zemí z Keni a eh, budeme vést podobnou diskuzi. Opět je příliš předčasné teď anticipovat, co konkrétně navrhne komise členským státům. Do určité míry i možná budeme muset do určité míry to nechat otevřené, abychom si ponechali manévrovací prostor při jednání se, se smluvními stranami na konferenci COP, abychom se snažili nějak tak potom sladit ty různé protichůdné názory na věc. Děkuji. Pan Šabrandý. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, já děkuji komisi za vysvětlení, musím však říci, že já se těším na diskuzi o e, Tuňákovi se španělským předsednictvím, ale netěším se na tu diskuzi, pokud rada vlastně přijme již eh, skutečné rozhodnutí, až budeme my jednat na plenárce o tom. Takže můžete nám říct, jaký je harmonogram, kdy rada má rozhodnout o CITES oficiálně. A eh, kdy hm, se sejdou experti zástupců, zástupce, zá, zástupců rady. Takže já nechci, aby o tom rozhodovali experti, eh, předtím, než my o tom budeme jednat s radou. Jedna technická otázka. Pochopil jsem to tak, že poté, co uh, uh, že poté e, e, vlastně, co se přijme rozhodnutí v Doha, tak to trvá 6 měsíců, než e, nabíde účinnosti to rozhodnutí. A když bude tedy rozhodnuto, že to nějak se dostane na přílohu 1, tak stejně vlastně to bude až někdy v září a v říjnu, kdy nabíde účinnosti takové rozhodnutí. Což znamená, hm, vlastně 10 měsíců z roku 2010, kdy se již bude lovit. Takže možná nám to můžete vysvětlit. Chris Davis. Chris Davis. Ano, jenom abych navázal na to, co řekl zástupce komise k těm medvědům. Eh, ledním medvědům. Můžete nám mm, mm, říci, jaké hodnocení eh, komise ohledně počtu eh, těchto medvědů podle vědeckých poznatků, protože teď jsou varující tedy různé poznatky, které říkají, že jejich populace klesá. Takže bych rád slyšel, co si o tom myslíte vy, jaké máte hodnocení. Pane zástupče komise, prosím, odpovězte na otázky mám položené. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud je o harmonogram eh, jednání v radě, eh, pokud si to dobře pamatuju, tak španělské předsednictví by chtělo Eh, aby se eh, sešla poprvé pracovní skupina rady eh, v průběhu ledna a druhá schůze by se měla konat v únoru. Samozřejmě má smysl, aby se sešla taková pracovní skupina rady, když komise již předloží návrh, musí jednat o návrhu komise. A jak jsem řekl, my mm, se o to budeme snažit eh, co nejdříve do konce tohoto roku snad a pokud ne, tak na začátku v lednu. A eh, přesný harmonogram hm, těžko tady teď vám mohu v této fázi říci. Je však jasné, že eh, v radě bude probíhat celá řada schůzí pracovní skupiny A e, e, potom tedy e, by se mělo rozhodnout ještě před zasedáním konference COP v březnu 2010. A budeme diskutovat, jak s členskými státy tak abychom vůbec si udělali takovou představu, jak oni vidí tuto tematiku i také i mm, se, scházíme se zástupci nevládních organizací, abychom zjistili, jaké jsou jejich názory, takže eh, probíhá celá řada neformálních kontaktů a eh, je informujeme. A teď je otázka je, kdy Eh, eh, nabíde účinnosti rozhodnutí o příloze 1. Můj dojem je, že ten návrh začne tu nějaká na seznam, eh, musím se na to podívat znovu, takže oni navrhují 18-měsíční období před rok a půl. Musím si to ještě prověřit, ale ten, ta účinnost nebude okamžitá. I can come back to you. Uh, A, eh, <laughs> no to, mm, takže ten mm, návrh Monaka je, že mm, eh, mají tam návrh usnesení, který se týká začlenění na seznam. A k ledním medvědům, jaká je populace? Bohužel já nejsem expert na lední medvědy, tak tu vaši otázku předám. Rád vám seženu informace od experta. A uvidíme, v čem je problém reálný. Jedna otázka, o které se diskutuje, do jaké míry obchod způsobuje tento problém. A samozřejmě jedno z důležitých kritérií, eh, podle kterých se pak rozhoduje, zdali v tomto případu dát, eh, tedy povýšit vlastně eh, tu kategorizaci ledního medvěda z přílohy 2 na přílohu 1, je eh, jedno z těch kritérií je zjistit, zdali skutečně je to mm, ten obchod, který to způsobuje a který je tedy důvodem pro to, abychom mm, převedli mm, tento živočišný druh z přílohy 2 na přílohu 1, tedy zakázali obchod a takže tímto se musíme zabývat. Je pravda, že lední medvěd je ohrožen, ale teď jde o to, zda je to hlavně kvůli obchodu a nebo kvůli jiným faktorům. Já tady hm, nevím, tedy nemohu eh, předjímat, jaká bude pozice Unie v tomto, ale zabýváme se tím. To je součást běžné analýzy, kterou provádíme, když se rozhoduje o e, tom, e, do jakého seznamu koho dát. Díváme se na biologická kritéria, jako třeba u tuňáka, ale také i musíme se zabývat tím, do jaké míry e, pokles populace je způsoben obchodem. Děkuji. Ještě někdo si žádá slovo k tomuto tématu? Ano, dobře, děkuji, pane zástupče komise. A připomínám, že Pozměňovací návrhy musí být předloženy do 8. prosince a budeme hlasovat. Hlasov, měli bychom hlasovat, říkám opatrně, ve výboru Envy na konci ledna a e, měli bychom hlasovat, opět říkám opatrně, na plénu v únoru, na plenárce v únoru. A e, nyní přejdeme k následujícímu bodu, který se týká interpelace ústní otázky kterou bychom chtěli předložit radě. A ta se týká eh, strategie a cílu EU pro eh, konferenci smluvních stran. Eh, obdrželi jste návrh hm, této otázky, která je absolutně stručná a totálně neutrální. A ptám se, zda někdo se chce vyjádřit k návrhu této interpelace. No. Ne? Ano? Ne? Nikdo nechce slovo? Ano, ano, takže to... Eh, takže ti, kdo si to nepřečetli, tak to budou mít přečtené velice rychle. A můžete souhlasit eh, s, s touto ústní otázkou, která, jak vidíte, jde velice do detailu, do hloubky. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Děkuji. Takže, takže tuto otázku tedy předložíme tak, jak byla, mm, tak, jak byla podána, zde navržena. Přejdeme k dalšímu bodu. To jsou léčivé přípravky, padělané léčivé přípravky. Zde jde o návrh novelizace směrnice 2001-83 ES. A nejprve předám slovo zpravodajce, paní Matias. Madame Matias, excusez-moi. <laughs> Je suis désolée. Vám se řekla jsem pan Matias, paní Matias. Obrigada, senhora presidente. Um, bem, esta é uma oportunidade ótima para, para trocarmos je to opravdu skvělá příležitost, kterou zde dnes máme. Příležitost, abychom si promluvili o této směrnici o podělaných léčivých eh, přípravcích. Jde v podstatě o vstup padělaných léčivých přípravků eh, do normální legální distribuce. Je to oblast, ve které nám stále ještě chybí eh, jasné údaje. Nicméně ráda bych trošičku pohovořila o kontextu. Přišla jsem hlavně proto, abych si vyslechla vaše eh, doporučení, hlavně doporučení stínových zpravodajů. Ale hlavně bych vám také ráda představila své návrhy. Eh, Světová organizace zdraví si je jistá o to, si myslí, že 15% všech eh, léčiv, které jsou v legální distribuci, jsou padělané léčivé přípravky, což eh, může eh, na první pohled vypadat jako velmi malé množství, které ale může mít velmi daleko sáhlé důsledky. Je to v podstatě i velké množství, když se zamyslíme nad důležitostí zdraví všech pacientů. Ehm, měli bychom tedy se zamyslet nad tím, zdali začlenit všechno to, co navrhuje komise, prodej přes internet, protože když eh, bychom začlenili ještě eh, do toho čísla prodej přes internet, tak by se ten procentuální údaj zásadně zvýšil měli bychom mít tedy na vědomí vždycky hlavně a v první řadě zdraví evropských pacientů. Já jsem eh, o té směrnici věděla, musela jsem ale celý ten eh, postup začít eh, od začátku. To znamená, že jsem se musela setkat se všemi odborníky na toto téma, abych tomu lépe porozuměla. Vyslechla jsem si názory stídomých zpravodajů a myslím si, že pořád máme před sebou ještě velmi dlouhou cestu v této oblasti. Měli bychom si tedy vyslechnout eh, všechny názory. Tato směrnice představuje spoustu problémů a jelikož nebudu moci zmínit zcela všechny z časových důvodů, tak bych zmínila jenom to nejdůležitější z mého pohledu. V průběhu tohoto procesu jsem přeskoumávala různé věci v této oblasti. Myslím si, že tato směrnice by měla také zahrnovat správnou a jasnou definici padělaných léčivých přípravků, protože tady připravujeme nějaké zákony o něčem, co vůbec není správně nebo jasně definované. Stejně tak by měly být eh, správně definováni také různí aktéři, kteří jsou eh, zahrnuti do eh, celé této oblasti. Musíme mít na mysli hlavně pacienty. Potřebujeme s dobrý právní eh, základ. A proto musíme mít na mysli jak eh, článek 96, tak i článek 115 týkající se veřejného zdraví. A proto bych také ráda tady položila jednu otázku. Před dvěma dny se hovořili, hovořilo o tom, že politika léčiv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 bude projednávaná eh, v různých výborech. A já bych ráda věděla, jaké právní důsledky toto bude mít, eh, jaké dopady bude mít také vstoupení v platnost eh, Lisabonské smlouvy na tuto oblast. To si myslím, že jsou věci, které by měly být vyjasněné a proto bych ráda tuto otázku položila. Takže v první řadě musíme správně definovat padělané léčivé přípravky, právní základ a také hovořit o prodeji přes internet. Komise eh, hovoří o prodávání padělaných léčivých eh, výrobků mimo eh, legální distribuci. Dále se ale hovoří také o legálním prodeji přes internet. A já si myslím, že musíme správně také definovat, co to tedy znamená v rámci a mimo rámec legální distribuce. Musíme se také ujistit, abychom eh, nevyloučili v této směrnici ten jeden z těch hlavních vstupů eh, léčiv na trh a to je prodej přes internet. To znamená eh, správ, znát právní základ vstupu léčivých přípravků na trh a v této souvislosti si myslím, že kdybychom vyloučili ten prodej přes internet, takže by to bylo zcela nesmyslné, protože právě prodej přes internet představuje velké množství prodeje léčivých přípravků. Dále, eh, když tedy čelíme padělaným eh, léčivem, léčivům v našem vnitřním trhu, tak jde v podstatě o zločinné praktiky a každé zločinné praktiky by měly být sankciovány. Za páté, eh, bezpečnostní opatření, bezpečnostní nástroje. Myslím si, že bychom měli stanovit eh, různé kategorie na různých úrovních a myslím si, že by měly být povinné pro všechna léčiva na recept. A v případě generik si myslím, že musí být ještě provedena analýza rizik. Myslím si, že co se týče tedy těch bezpečnostních eh, nástrojů, musíme docílit harmonizace, aniž bychom zapomínali na to, že některé členské státy mají přísnější pravidla, jako například Itálie, protože Itálie samozřejmě může dál používat svůj eh, systém bezpečnostních opatření, tak jako používá v této době. To znamená, že, to, že tu jde o správnou definici a vyjasnění různých kritérií eh, mezi různými aktéry. A pokud bychom chtěli bojovat proti těmto zločinným praktikám, tak potřebujeme správnou směrnici, dobrou eh, směrnici, která půjde vždy eh, ve veřejném zájmu, v zájmu veřejného zdraví a v zájmu všech pacientů. A proto se vracím k těm definicím. A chci doplnit ještě jeden zásadní bod. Musíme identifikovat všechny aktéry, kteří jsou součástí eh, toho distribučního řetězce. Pro některé ty aktéry eh, je tento distribuční řetězec bezpečný, nebo v pro ně vlastně znamená zachování eh, určitých eh, systémů praktika postupů? Myslím si, že v tomto případě je nejdůležitější definovat, jak jsem již řekla, aktéry v tomto distribučním řetězci, ale také přiřadit jim zodpovědnost, určit jejich roli a, a zamyslet se také nad tím, jak jakou část nákladů představují. Musíme také umět dělat rozdíl, a teď je, to řeknu anglicky, eh, znát rozdíl mezi traders a brokers. To je eh, velmi eh, zásadní, protože my chceme, aby distribuční řetězec byl důvěryhodný. A Máme tu aktéry, kteří přispívají ke vstupu více padělaných léčích eh, na trh. To znamená, že všichni aktéři musí být definováni, musíme znát jejich úlohu, abychom znali také eh, jejich činnosti v tom distribučním řetězci. Všechno to musíme udělat, aniž bychom zvyšovali náklady samotných pacientů. Další záležitost má co dočinění Eh, s transpozicí této směrnice. Mohli bychom teď pokrýt eh, všechny kategorie léčiv, ale to by možná bylo nerealizovatelné. Proto si myslím, že bychom měli vyjasnit, ujasnit a ujasnit si rozdíly hlavně mezi léčivy na předpis a léčivy volného prodeje protože samozřejmě v každém členském státě existují rozdíly eh, a to i proto, protože eh, různá eh, léčiva jsou používána různým způsobem ve členských státech. Měli bychom také zajistit, aby různá léčiva, jako například generická léčiva, eh, byla správně zanalizovaná. To znamená, všechna generika by měla mít svoji vlastní analýzu rizik. To znamená, jak jsem ji zmínila, konkrétní bezpečnostní opatření pro všechna léčiva na recept a specifická pravidla pro generika. Myslím si, že léčiva na volný prodej by nemusela být zahrnuta ve směrnici a možná pět let po vstoupení v platnost této směrnice by komise ve spolupráci eh, s parlamentem mohla odsouhlasit eh, moratorium a mohlo by se o tomto tématu hovořit dál. To znamená, že to moratorium by poté mohlo obsahovat bezpečnostní opatření a pravidla pro všechna léčiva. Eh, jak jsem ji zmínila, zásadní je zdraví pacientů, ale také důležitá je kontrola kvality. Myslím si, že v tomto smyslu bychom měli vyvinout správný systém kontroly založený na osvědčených postupech e, na mezinárodní úrovni. A poslední poznámka, která se týká aplikace a pole působnosti, myslím si, že je velmi důležité začlenit tedy e, začlenit analýzu účinných látek všech eh, léčiv. To znamená, že potřebujeme směrnici, která bude přihlížet ke zdraví pacientů, k veřejnému zdraví, ke kvalitě léčiv a z toho důvodu já eh, jsem samozřejmě teď připravená vyslechnout si všechna vaše doporučení, všechny vaše návrhy, eh, všechno, co by chtěli vyjádřit stínoví zpravodajové všechny e, protichůdné zájmy, tak, abychom mohli formulovat opravdu co nejlepší a nejkvalitnější návrh. A nakonec, a jelikož je to poprvé, co e, představuji návrh zprávy, ráda bych e, vám všem poděkovala za skvělou spolupráci, ze které jsem v tomto, ze které jsem v tomto výboru mohla těžit. A samozřejmě, eh, pokud ve zprávě jsou eh, nějaké chyby, tak eh, já za ně přebírám celou zodpovědnost. Musíme dojít k, ke konečnému, ke konečné formě, která bude nejlepší pro všechny. Děkuji, děkuji za eh, tuto práci. Určitě kolegové jsou spokojeni. Paní Grostet požádala o slovo. Zahajujeme diskuzi. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve já bych chtěla skutečně poděkovat zpravodajce za eh, vykonanou práci za to, co až do posud udělala. Ehm, připomínám, že my očekáváme tuto směrnici již dlouho a dlouho. Již jsme eh, o to žádali komisi léta a léta, protože zde je skutečné nebezpečí, které eh, se týká pacientů. Já vždycky jsem měla za to, že padělané léky, eh, to je činnost zločinecích skupin, protože tyto léčivé přípravky, které jsou padělané, tak neléčí a v horším případě mohou dokonce škodit škodit a být velice nebezpečné pro zdraví i způsobit smrt. Spravodajka nám řekla, že se to týká 10 obratu farmaceutického průmyslu na světě, to je 45 miliard euro, eh, které eh, vlastně eh, jako ztrátu způsobují ty padělané léky. Jak je řekla spravodajka, dovolte, abych rychle se vrátila k některým bodům, které podle mě jsou velice významné. A každopádně já souhlasím se spravodajkou ohledně dvojího právního základu. Dále Mm, jsem pro eh, definici, velice širokou definici padělaného léčivého přípravku. To znamená, ta široká definice, podle mého názoru, se musí týkat jak eh, těch léků na předpis, tak eh, volně prodejných a generických. Já nechápu proč. Bychom měli právní úpravu, která by byla přísná pro některé typy léků, kdežto jiné by eh, eh, nepodléhaly žádné takové úpravě. A každopádně, pokud jsou padělané ty léky, ať jsou na předpis či ne, ať jsou generické či ne, tak v každém případě jsou nebezpečné pro pacienta. Tudíž já si přeji velice širokou definici. Argument v tom, že bychom neměli rozšiřovat eh, tuto směrnici na volně prodejné, protože by to stálo hodně peněz, protože bychom měli mít Eh, systémy i pro ty léky, které se prodávají za nízkou cenu. Já myslím, že to je neakceptovatelný argument. Dále je důležité, aby zde existoval takový pas, taková pasportace léku. Pokud chceme rozšířit ten systém jednotné ochrany ve 27 státech, tak ten eh, systém ochrany musí být kompatibilní ve všech zemích a cena Eh, za tu technologii samozřejmě bude klesat, protože tady budou úspory ve velkém. Pokud budou existovat nadále rozdíly v metodách ochrany, tak eh, potom mm, vlastně oslabíme i tu bezpečnost v těch dodavatelských řetězcích a ta ochrana eh, bude nás stát více peněz. To znamená, pokud budeme mít striktní právní úpravu pro všechny léky, pro všechny státy, tak potom z definice věci se i sníží náklady na eh, eh, tento boj proti padělkům. Dovolte, abych zdůraznila další bod, který je podle mě zásadní, a to je zákaz eh, nového balení léku, repackaging. Zde Eh, podle mého názoru je třeba to zakázat, eh, tedy to přebalování těch léků. To je, eh, jak, to je způsob, jak efektivně bojovat proti padělkům léku. A proto je třeba, aby mezi tou farmaceutickou laboratoří, tedy výrobcem a tím pacientem, aby nikdo, tedy žádný zprostředkovatel, prostředník, nemohl mít právo otevírat ty krabičky s léky. Já myslím, že to je elementární právo a proto velice vehementně podporuji, abychom abychom zakázali otevírat eh, ty krabičky s léky a znovu je přebalovat do jiných balení. To je otázka důvěry a já myslím, že i zdravého rozumu. A jaké řešení? S tím víme, že eh, ta pasportace toho léku, to budou ty barové kódy, které budou identifikovat ten lék, ale já myslím, že zde je ještě alternativa a to je, eh, mm, a to je ta eh, krabička, to říká boxing, kterou nebudeme otevírat, nikdo ji nesmí otevírat, ale eh, tato krabička bude ještě v další krabičce, která bude respektovat eh, ty požadavky toho do, dovozního státu, státu dovozu, protože víme, že tam ty požadavky se liší a je třeba, aby na té krabičce figurovaly nezbytné informace pro toho pacienta v tom jazyce, kterým se hovoří v tom daném členském státu, který dováží ten lék, tak aby ten pacient byl správně informován, tedy bude ten lék, ta krabička ještě v jiné krabičce. A pokud jde o e, identifikaci těch jednotlivých subjektů v tom e, e, dodavatelsko-odběratelském řetězci, těch je hodně. Je tam výrobce, jsou tam osoby, které mají licenci, aby distribuovali léky, jsou tam tedy zprostředkovatele, obchodníci, lékárny a potom eh, tedy jak tedy jasně alokovat odpovědnost eh, všem těchto subjektům, které dodávají léky, tak to musí být jasně definováno. Eh, všechny zúčastněné strany musí tedy podléhat pravidelným kontrolám a paní zpravodajka to také řekla. A to je třeba i eh, eh, tedy eh, to sledovat z pohledu aktuálních norem, podle kterých oni dostávají licence. A je třeba tedy, aby ty příslušné orgány prováděly inspekce kontroly v případě pochyb. O tom také hovořila zpravodajka. Závěrem jeden významný bod, a to je internet. Já obvykle říkávám obecně, když hovořím o padělaných lécích, že je lepší upozornit eh, spotřebitele, že by nikdy neměli kupovat léky na internetu. Víme, že většina léků, které se prodávají na internetu, jsou padělané léčivé přípravky, padělané léky. Je třeba dbát na to, jak vypadá ta reklama eh, na těch vyhledávacích hm, programech a hm, tedy sledovat, eh, zda tam eh, nejsou tedy nepovolené reklamy, je třeba vést opakované osvětové kampaně u spotřebitelů, uživatelů internetu ohledně nebezpečí spojených s pořizováním léku přes internet, je zde skutečné nebezpečí a je třeba, abychom anticipovali ty problémy. A je třeba tedy mít právní úpravu, tedy buď nařízení nebo směrnici o obchodnících obchodu. A e, takže to je vše, paní předsedkyně, co já mám k této zprávě. Paní předsedkyně, děkuji, paní Grostet. Než dám slovo paní Roth Berend, tak musím říci, že upozornit, že zde vlámská televizní stanice by chtěla zde filmovat. Ptám se, zda má někdo něco proti. Ne? Není problém, prosím. Paní Rod Berend, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. A já se omlouvám z paravodajce za to, že jsem přišla trošičku později. Já jsem dostala informaci, že začneme až v 10.30. A ono je to složité, když chceme hovořit o tomto tématu za přítomnosti komise. E, víte, já si myslím, že bychom opravdu měli být serióznější. To znamená, že by bylo důležité, abychom dodržovali časový rámec, pokud tedy budeme chtít hovořit o určitých bodech, které byly naplánovány na určitou dobu, tak by ta doba měla být e, dodržena. Já se tedy omlouvám, že jsem přišla e, později, až po té, co jste začala hovořit. Já mám pár připomínek. E, Eh, připomínek, eh, které jsem již částečně eh, zmínila v rámci naší rozpravy, ale také v rámci konverzace se zpravodajkou. Není to jednoduché, když člověk vypracovává první zprávu právě o tak obsáhlém tématu. Já bych proto ráda, paní Matias, opravdu poblahopřála za práci, kterou vykonala, za rychlost a serióznost, se kterou tu zprávu vypracovala. Eh, Eh, já eh, se spoustou bodů její zprávy zcela souhlasím. Já si také myslím, že eh, bychom měli ještě přidat jasné formulace k článku 95 i 152. A já si stejně jako paní Kroslet a paní Matias myslím, že zaměření Eh, o které nám zde jde, je hlavně právní. To znamená, potřebujeme správný základ, který by chránil naše pacienty, eh, aby naši pacienti eh, mohli užívat zdravá léčiva, aby obsahovala ty účinné látky, které má obsahovat a také zajistit, aby ta léčiva nebyla vyrobená špatně anebo neobsahovala ty látky, které slibuje, že obsahuje. Ochrana pacientů je samozřejmě hlavním principem a hlavní zásadou eh, celé naší práce a prosto souhlasím eh, se svými předřečnicemi. A proto je definice má opravdu základní význam. Takže teď možná, co se týče té definice já většinou eh, opravdu souhlasím s François Kostet, i když patříme k jiné frakci. Eh, já jsem si jistá, že u otázky eh, padělaných léčivých přípravků musíme začít s léčivy na recept. Já si totiž myslím, že existuje opravdu zásadní rozdíl mezi těmito léčivy, tedy mezi volně prodejnými a na recept. Protože u léčivých přípravků na recept se hovoří o účincích, které může stanovit pouze lékař. To znamená, že zatímco ty volně prodejné se mohou prodávat volně, jelikož tam není v nich taková účinná látka, v těch na recept tam ta látka je. Pokud by se nám podařilo opravdu e, vytvořit velmi dobrý e, systém, tak e, se musíme zaměřit hlavně na ty léky na předpis, tomu tedy ještě eh, dojdeme, takže jak eh, jsem již řekla, myslím si, že bychom se opravdu měli zaměřit hlavně na ta léčiva na předpis. Tak a co budeme dělat s těmi bezpečnostními opatřeními? Paní eh, Matias nám předložila některé návrhy. Já si myslím, že musíme mít opravdu velmi jasný princip, podle kterého budeme pracovat. Teď se hovořilo o dvojitém balení. Eh, to samozřejmě eh, můžeme eh, udělat, pokud budeme chtít poškodit těm paralelním distributorům, protože ti mě opravdu nezajímají. Ten, kdo mě zajímá, je opravdu pacient. To znamená, že už je jedno, jestli povolíme overboxing a nebo ne. Ale pokud ano, tak i ten overboxing musí mít všechny ty uh, bezpečnostní charakteristiky e, jako všechna ostatní léčiva. Pouze tímto způsobem to bude fungovat. Ale co bych opravdu v každém případě chtěla zakázat, je současná praxe, e, tudíž, že e, originální krabičky se rozstříhávají to si myslím, že opravdu neslouží k větší bezpečnosti eh, pacientů. Eh, já jsem, řekněme, nadprůměrně informovaná mm, pacientka a pokud pokud eh, já otevřu eh, jedno balení a z toho mi vypadne spousta eh, různě velkých balení, tak si myslím, že to je příliš a není to potřebné. Proto si myslím, že by vš- velikosti balení pro různá léčiva měly být jednotné. A na závěr Eh, co se týče tedy našeho přístupu ke generickým léčivům, měl by být jiný? Ne, eh, já souhlasím s těmi, kteří říkají následující. Eh, pokud by měla být generika na předpis, na recept lékaře, tak je mi v podstatě jedno, jak se ten lék jmenuje, jestli je to ten původní lék, anebo generický má ten, nebo ten název, to zásadní je, že je ten lék na předpis. Možná, že eh, padělání generik eh, není tak výnosné, ale eh, pokud my jako první zásadu budeme mít eh, zdraví našeho pacienta a budeme eh, brát vždycky v úvahu eh, tu povinnost předpisu lékaře, tak si myslím, že je to jasné. A teď poslední věc, protože už musím končit. A to je ta otázka prodeje přes internet. Všichni se shodneme v tom, že prodej přes internet je jeden z největších problémů. A zdali se nám to podaří eh, tady zavést nějaká bezpečnostní opatření, eh, zdali například eh, tady vypisování předpisů povolíme pouze na certifikovaných webových stránkách Eh, webových stránkách s logem nebo s, eh, se specifickým eh, certifikátem. Myslím si, že z pravodeka hovořila i o značce kvality pro různé lékárny tak v každém případě musíme naše pacienty o tom informovat. To znamená říkat jim, eh, nekupujte si tento lék na jakékoliv nějaké americké webové stránce, ale na certifikovaných webových stránkách. A tom, toho musíme dosáhnout. A pokud by se nám to podařilo, tak si myslím, že by to mohlo být, že by to mohl být dobrý eh, model i pro další oblasti, ve které potřebujeme dosáhnout daleko větší bezpečnosti pro naše spotřebitele. Děkuji. Jenom eh, jsem vám chtěla říci, že jsme začali dříve, protože jsme změnili včera program, protože jsme vypustili jeden bod, proto jsme začali dříve, než se původně plánovalo. A nyní dám slovo panu Tremopulosovi. Děkuji, paní předsedkyně. Vítám skutečnost, že komise přijala rozhodnutí přenést zodpovědnost za farmaceutický průmysl z DG Enterprise, tedy podnikání, na DG pro zdraví a ochranu spotřebitele. Občané potom volali už nějakou dobu. My ve, eh, v Zelených jsme to také podporovali, protože ona je to opravdu otázka veřejného zdraví. A tu je potřeba řešit prostřednictvím správných kritérií. Tato kritéria musí vycházet také z kritérií inspekčních a nikoli ze zájmu farmaceutického průmyslu. Já bych tedy chtěl zdůraznit, že sám Hippokrates říkal, že jídlo je vaším lékem. To znamená, že i samotná příroda a prostředí zvyšuje vaše zdraví. My máme řadu léků, které se snaží léčit spíše symptomy než příčiny. Také tady hovoříme o těch falšovaných lécích. Samozřejmě nechceme, aby se dovážely do EU a také nechceme, aby se z EU vyvážely takovéto falšované léky, takže já si ještě počkám na tu psanou verzi zprávy, ale v podstatě bych řekl, že návrh komise je krokem ve správném směru, to znamená ve směru ochrany zdraví spotřebitele v Evropské unie. Už eh, zde byly zmíněny některé věci k tomu se ještě vrátím, ale e, celý, celá ta argumentace týkající se e, falšovaných léků by e, vůbec neměla vycházet jenom z práv duševního vlastnictví nebo kopií nebo paralelního obchodování, protože to jsou v podstatě komerční záležitosti, které se přímo nepojí s ochranou veřejných zájmů či veřejného zdraví. Za druhé, potřebujeme pravidla, pro boj s padělanými léčivými přípravky, které se prodávají přes internet. Protože to je ten hlavní zdroj těchto léčiv. Takže je potřeba nějakým způsobem narušit distribuční řetězec s těmito padělanými přípravky. A opravdu existují důvody pro, eh, podkládající to, že je potřeba podniknout nějaké kroky proti eh, obchodům na internetu. V tuto chvíli není tedy úplně možné eh, podle stávajících pravidel zavádět eh, eh, opatření proti těmto obchodům na, na internetu. Ovšem mohli bychom třeba zakázat platbu pro léčiva přes internet. Pokud bychom měli vytvořit nějaký internetový rejstřík certifikovaných farmaceutických produktů, <clears throat> to by bylo jistě opatření, eh, které bychom měli zavést v zemích, kde to internetové obchodování je umožněno. Také bychom měli mít certifikovaná loga pro internetové prodeje léků. A také potřebujeme jasnější definici toho, co to vlastně je padělaný léčivý přípravek. Na základě kritérií eh, VHO, tedy Světové zdravotnické organizace, my tedy můžeme určitě podpořit mezinárodní spolupráci mezi členskými státy. Eh, také vítám návrh komise, aby se zvýšily inspekce všech těch, kteří vstupují do distribučního řetězce i těch samotných léčivých látek. Eh, jde o to, aby třeba všichni, kdo vstupují do toho eh, distribučního řetězce, byli na nějakém rejstříku, kteří, který potom bude veřejně přístupný. <clears throat> Potřebujeme také jakési vzdělávací kampaně pro veřejnost, aby lidé mohli postupovat zodpovědně při nákupu léčiv. abychom tak vlastně podchytili ty padělané léčivé přípravky. Děkuji. A nyní má slovo paní Maria Jana Kudakis. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé musím skonstatovat, že souhlasím téměř se vším, kromě jedné věci, Eh, to znamená, ale eh, pokud eh, samozřejmě něco náhodou se nepovede, tak to je odpovědnost nás všech. Takže proto otázka definic, co bychom měli dělat a ty limity. Zdali by to mělo být na předpis, nebo volně prodejné, či i generické, tak já si myslím, že eh, pokud to může eh, negativně postihnout pacienta, tak je to naše povinnost se tím zabývat. Jsou zde dvě oblasti, které je třeba mít na paměti, které mohou být problematické a které bychom měli v této fázi projednat. Za prvé směrnice musí být proveditelná, logisticky řečeno. Eh, je to otázka repackaging, těch eh, toho přebalu, potom těch dodavatelsko-odběratelských řetězců a eh, místo distribuce. To je velice problematické. Nesmíme zapomínat na to, že velice často jsou to malé lékárny a je třeba, aby pro ně to bylo proveditelné, aby to nemělo ekonomicky na ně dopad, především eh, v této situaci. Musíme chránit pacienta, ale zároveň Eh, zajistit, eh, abychom měli něco, co bude i realizovatelné pro ty hospodářské subjekty. Další zásadně důležitá věc je internet. Vím, že tím se budeme zabývat. Eh, to je něco úplně jaksi nepostihnutelného, co se neustále mění. V posledních letech víme, jaké to byly obrovské změny. A 50 mm, těch padělaných léčivých výrobků, přípravků jsou právě přes internet. A musíme tedy se mm, zabývat internetem a e, mož, dívat se na to jako něco, co se neustále mění a tedy řešit ty problémy tak, jak budou nastávat. Někdo hovořil o logu. Já nevím, zda to logo by fungovalo, protože to lze okopírovat. To se těžko řeší teď především, když se to má týkat internetu, ale můžeme se tím také zabývat. Sí. Ano, děkuji. Pan Peter Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také rád poděkoval paní zpravodajce, paní Matias. Já si myslím, že jsme od komise dostali předložený velmi dobrý návrh. Samozřejmě tu existují některé konflikty. Na jedné straně potřeba bojovat proti padělaným léčivým přípravkům, ochránit pacienty. Na druhé straně před předložení tohoto návrhu se hlavně v komise hovořilo o tom, že pokud bychom měli zajít příliš daleko, tak by to mohly mít negativní eh, účinky. Eh, já samozřejmě nechci podporovat nějaké paralelní eh, dovozy, ale musíme se také přiznat, že pokud by neexistovaly tyto paralelní dovozy, eh, tak by se zásadním způsobem navýšily náklady zdravotních systémů a eh, pacientů a mohli bychom se dostat do situace, kdyby si pacient eh, ten lék nemohl vůbec dovolit z důvodu vysokých cen. To znamená, že musíme mít stále na zřeteli ještě náklady a ceny. Samozřejmě, že ve světě, kdyby vše bylo perfektní, tak bychom žádné tyto paralelní dovozy nepotřebovali, protože by všechno eh, fungovalo. Ale eh, v Evropské unii existuje tolik rozdílů, že ty paralelní dovozy existují. Situace ve všech státech je velmi eh, rozličná a to se ani v následujících několika letech nemění. Já jsem proto velmi rád, že byly předloženy návrhy, které se snaží situaci zlepšit a zároveň zcela nevylučují ty paralelní dovozy. Co se týče projednávání ve výborech, eh, slyšeli jsme eh, o tom, že komise eh, dělá, vykonává a to se nám v, zde v parlamentu moc nelíbí. My chceme přesně vědět, kdo co udělá. A proto si myslím, že by se vyplatilo, kdybychom eh, konkrétněji popsali, eh, jakou roli budou hrát různí aktéři v tom distribučním eh, řetězci, kdo tedy, co tedy bude muset splnit výrobce, co distributor a tak dále. V této souvislosti musíme samozřejmě hledět na bezpečnost a také na ochranu údajů. Existuje obava, že by při kontrole eh, prodeje eh, mohlo docházet k úniku údajů. Teď eh, jde o to, zdali pacient obdrží ten výrobek ve stejné formě, ve stejném stavu, tak, jak ten výrobek byl vyroben výrobcem. Je, ta otázka tedy je, je pro výrobce důležité vědět, který pacient obdrží jím vyrobený eh, lék eh, to si musí úřady samozřejmě hlídat, musí to vědět, ale otázka je, zdali eh, i výrobce by tyto informace měl eh, obdržet eh, nebo ne. Co se týče toho internetu, tak já podporuji vše, co bylo řečeno. Myslím si, že i v tomto textu je vidět se nahá v této oblasti něco udělat. Co se týče overboxingu, Eh, myslím si, že o tom musíme ještě dále eh, diskutovat. Komise to nenavrhla, pokud jsem tomu správně rozuměl. A stejně jako u cen máme ten problém, že ještě stále neexistují jednotné evropské standardy pro balení léčiv. Ale dokud budeme mít různé velikosti balení v Evropské unii, tak ten problém overboxingu samozřejmě eh, nebude vyřešen ten overboxing při jednotném systému by samozřejmě eh, možný nebyl. Co se týče dvojitého právního základu, tak tady nemám žádné eh, námitky, souhlasím s tím, co se řeklo o článku 152, ale pokud jsem rozuměl dosavadní diskusy, tak musíme přesně určit, eh, který právní základ se vztahuje eh, k jakému článku, protože pouze říci teďka eh, potřebujeme dvojitý základ k tomu, co se týká zdraví, tak to si myslím, že z právnického hlediska není úplně realizovatelné. Pokud ale řekneme článek 95 a 152, tak už je to jasnější. Někteří kolegové hovořili o kompetencích, eh, které by mohly úřady předat eh, výrobcům. To ale neznamená, eh, že tady budeme dělat změny v, v rámci článku 152 ve výboru Envy už o tom hovoříme dlouho. Článek 90 obsahuje eh, vysokou ochranu v souvislosti eh, s ochranou životního prostředí veřejného a veřejného zdraví. Eh, to znamená, že v některých případech nepotřebujeme dvojitý právní základ, protože ten článek 95 je dostačující. Nicméně nemám žádné námitky, jenom si myslím, že musíme hovořit více konkrétně. A Eh, otázka na komisi eh, týkající se článku 95, to znamená, jak by si představovala ten dvojitý právní základ či změnu. Děkuji, eh, pane Líze, paní Parvanová. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat komisi za velice ambiciozní iniciativu a, a návrh, protože skutečně my jsme to požadovali již dlouho, aby jednala. Také i chci poděkovat eh, zpravodajce, protože ono je strašně těžké nalézt konsensus eh, u takovýchto návrhů, i když zdá se, že nyní se blížíme k nějaké společné vizi, ale i tak jsou zde určité ještě slabiny. A eh, Některé z nich e, jsou spojeny se studií dopadu Evropské komise. Máme nedostatečné údaje, které se týkají e, toho legálního nelegálního trhu s padělanými léčivými přípravky a i nemáme údaje o nákladech. Další věc, o které třeba diskutovat, je dopad těchto nových opatření a požadav, těchto nových e, požadavků na cenu léků pro pacienty, pro spotřebitele. A ve zprávě komise říká, že průmysl hodlá absorbovat náklady na tato nová opatření, i když eh, průmysl to ještě nepotvrdil a na všech těch schůzkách s nimi mm, vlastně to neřekli. Teď jsme to slyšeli pouze poprvé, že hodlají absorbovat náklady. Dále je třeba, aby eh, nakonec to nebyl spotřebitel, který ponese ve finále tyto náklady na opatření. Dále i mm, je to ta cena třeba na ty eh, tedy fluorescentní hologramy, na ty zabezpečovací prvky, které by nesly, kdo je ponese. Dále eh, většinou eh, to načasování té revize je pět let, ale toto je velice důležitá věc, takže možná, že i dojde k nárůstu eh, toho institutu jednotných eh, cen eh, léku, takže možná by bylo vhodnější tři roky pro, jako období pro vyhodnocení těchto opatření a zdali není třeba rozšířit pole působnosti směrnice a zároveň i mm, shodnotit dopady na náklady, na ceny. Dále kritéria eh, eh, rizik, eh, analýzy rizik pro trasabilitu všech tedy léků, včetně generických léků, které E, nejsou předmětem padělku. A pokud tedy my rozšíříme ta opatření na všechny léky, tak to bude mít velký dopad na vnitřní trh, protože e, stejně padělané e, generika představují méně než 0,7 obratu. Dále internet, informace, které budeme schromažďovat, nesmí narušovat chráněná práva na soukromí, osobní údaje, třeba e, údaje jako e, počet e, léků ku konkrétního typu, které prodává jedna konkrétní lékárna, takže to by nemělo být předáváno, je to důvěrná informace obchodní. Dále je třeba zajistit trasabilitu výrobku a my musíme rozhodnout, jaký systém to zajistí. A samozřejmě zbytek to je potom technická diskuze. Tento návrh mm, neřeší tuto věc plně a e, tady kolegové již hovořili o tom, že zde se řeší pouze problém jednoho procenta e, padělaných léčivých přípravků přes ty zákonné e, řetězce prodeje. Ale je třeba se zabývat více i internetem, protože prodej přes internet to je hlavní zdroj, to již víme. A tento návrh neřeší tuto zásadní věc. Eh, důležitou roli zde by právě mělo mít stanovisko výboru IMCO. A mm, také i asi nebudeme schopni všechno vyřešit eh, touto směrnicí, ale spíše bychom měli využít toto jako základ pro diskuzi o tom, že komise více by se měla angažovat a také i musíme dělat větší osvětu u spotřebitelů o lécích mm, kupovaných přes internet obecně padělání léku, to je organizovaný zločin. A již zde máme tedy eh, i stanovisko tedy Světové zdravotnické organizace ohledně tedy mm, padělků léčivých přípravků a proto bychom měli i eh, poslat eh, písemnou otázku komisi a radě, tedy jaká opatření jsou přijímána v oblasti eh, trestního stíhání, tedy celní zprávy a orgánů činných trestním řízení. A teď vám přečtu odpověď komisaře Barota, přečtu to bulharsky, tak si nasaďte sluchátka, kde se říká, že. Фитиране на лекарства представлява заплаха, която е Padělané léčivé přípravky jsou hrozbou nejenom v souvislosti s organizovaným zločinem, ale také i v souvislosti s veřejným zdravím. E, komise je k této věci velice citlivá a snaží se reagovat e, nejenom e, legislativními prostředky, ale také operativními prostředky, tím, že apeluje na větší spolupráci mezi příslušnými orgány a i e, e, zde eh, stanovuje určité sankce, včetně spolupráce mezi správními orgány výrobci a zdůrazňuje důležitost eh, represivních prostředků eh, mm, které se Eh, týkají tedy padělaných léčivých přípravků. A eh, apelujeme tedy na komisi, aby se zabývala také zákonnými eh, distributorskými kanály a aby tedy bych chtěla vědět, co komise hodlá přijímat za prostředky pro trestně právní potírání této, tohoto organizovaného trestního činu, organizovaného trestného činu. Děkuji. Děkuji. Pan äh, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také rád poděkoval eh, zpravodajce, která i když to, byl její, i když to byla její první zpráva, tak je velmi dobrá. Myslím si, že zpráva i debata neodpovídá přesně skutečnosti. Myslím si, že bychom k tomu měli přistupovat eh, trošičku obšírněji. Eh, a skutečností opravdu je, že internet představuje nové příležitosti pro pacienty. E, situace na trhu se jednoduše mění a myslím si, že s touto zprávou bychom neměli samozřejmě pouze zachovávat bezpečnost pacientů, s tím samozřejmě e, souhlasím, ale nejde pouze o to, jde také o to, abychom měli funkční trhy, na kterých jsou léčiva eh, prodávána za ceny dostupné pro všechny. Eh, internet nám nebude eh, k ničemu, pokud Eh, to budeme eh, velmi omezovat a pokud budeme tady eh, zavádět nějaká velmi restriktivní pravidla, potřebujeme funkční trhy a potřebujeme bojovat proti monopolům a kartelům, to znamená různé dohody mezi státy a velkými farmaceutickými společnostmi. Myslím si, že Evropská unie v právě v této oblasti a v oblasti zdravotnictví eh, má před sebou ještě dlouhou cestu, má ještě spoustu úkolů, eh, spousta věcí musí být ještě vykonána, aby ceny léčiv šly dolů. Myslím si, že jde tady i schopnost o schopnost inovace evropských firm a farmaceutických koncernů, protože je pravda, že eh, když investujeme hodně do výzkumu nových léků, tak také budeme chtít nějaké ochranné patenty a je jasné, že v této souvislosti padělané léčivé přípravky představují problém, který e, škodí jak koncernům, tak samozřejmě i pacientům e, samotným. To znamená, že bychom to měli vnímat v širších souvislostech. Neměli bychom se zaměřovat pouze na jeden specifický e, problém, aniž bychom si všímali všech těch ostatních to znamená, že bychom opravdu se měli zaměřit na kořeny tohoto problému. Eh, co se týče vytvoření bezpečnostního systému, eh, který by chránil eh, jak pacienty, tak z farmaceutické společnosti, tak členské státy, musíme si uvědomit, že nejdůležitější je harmonizovaný jednotný systém a e, pokud bychom teďka vnímali debatu o kódech SWIFT, tak e, bychom se e, s ním mohli hodně poučit. My tady potřebujeme samozřejmě vysoké standardy. Já bych poprosil nicméně zpravodajku, aby při předložení svého návrhu šla trošičku dál Eh, aby šlo eh, opravdu o obsažení tohoto tématu v daleko širších, eh, daleko širším kontextu, protože internet je realitou a jeho důležitost bude dále stoupat. Když se podíváte na prodej přes internet, tak ten neustále stoupá, stejným způsobem stoupá také prodej těch padělaných léčiv a to je e, jednoduše skutečností. Já bych proto byl e, velmi rád, abychom byli připraveni všichni, tedy e, všechny mé kolegyně i kolegové, vytvářet podmínky pro to, aby všichni naši pacienti si mohli kupovat dobrá léčiva za dobré ceny. Děkuji, pane Zíběre, paní Georgette Lalis je již tady, takže paní ředitelko, máte slovo. Byste mohla zareagovat na mnoho otázek, které jste zazněly. Okay, uh, I will start at... Děkuji. Já si myslím, že nejprve se musím podívat na otázku právní jistoty, definice eh, bezpečnostních rysů internetu a potom možná ještě se vrátím ke komitologii. Ta, ten právní základ eh, se netýká eh, umístění v práv, právní službě v komise. Tam opravdu jde o konkrétní obsah toho návrhu. A my jsme tedy eh, zatím vždycky vycházeli z toho článku 95 a konzultovali jsme to s tímto výborem a s ministry zdravotnictví, nikoli s ministry třeba pro vnitřní trh. Takže ono svým způsobem je poměrně nerelevantní, zda léky se přesunou na DG Sanko, ale relevantní je mít na paměti, že existují otázky, které nebudeme moci řešit podle článku 168, což je vlastně přečíslovaný článek 152. Takže ten článek 168 říká, že můžeme harmonizovat kvalitu a bezpečnost léčivých přípravků. Všichni víte, že existuje ještě třetí požadavek na jakékoliv léky, aby se dostali na trh a to je jejich účinnost. Znamená to, že nemůžeme regulovat účinnost léku podle článku 168, potřebujeme eh, ten článek 95. To jsou tedy právní otázky, kterým se budou věnovat právní služby institucí a budou muset na tom spolupracovat. Pak máme ten tedy článek 168, tam je prohlášení, které se k němu pojí, to je prohlášení 32, které úplně nově pohlíží na otázku subsidiarity a proporcionality. Tam je v podstatě test eh, prokazující, že zdraví, veřejné zdraví musí být zachováno eh, pro jakékoliv eh, tedy rozhodnutí, aby bylo na evropské úrovni a nikoli národní úrovni. Takže tuhle tu debatu nechám na příště a navrhuji, abychom tedy měli dvojí právní základ, to znamená článek 114, což je nově přečíslovaný článek 95 a potom ten článek 168. Ohledně definice se také shodneme v tom smyslu, že potřebujeme definici, také potřebujeme převzít definici VHO v usnesení o dopadu, ale samozřejmě tam vždycky jistá šedá zóna, která se týká kvality, protože samozřejmě můžete mít eh, právně autorizovaný lék, který má třeba nějakou nedostatečnou kvalitu konkrétní šarže nebo konkrétního balení, a nebo dokonce to bude eh, padělané. Takže tam může být jistá šedá zóna týkající se kvality ale shodneme se asi na tom, že tedy práva duševního vlastnictví by neměly se zahrnout do definice toho textu, o kterém teď hovoříme. Potom ten bezpečnostní rys, tady bych asi chtěla vyjasnit jednu věc. Autentičnost a identifikace a problémy s nimi spojené nejsou harmonizovány. Jsou jasně vyloučeny ze stávající farmaceutické legislativy spadají tedy do národních kompetencí. My naším návrhem můžeme tato, tyto dvě otázky přenést do harmonizované oblasti. Takže my navrhujeme, pokud ten text se sepisuje nyní, Nebude tam pouze jeden bezpečnostní rys a nikoli 27 e, eh, národních plus jeden evropský. Takže v podstatě v tom textu stojí pouze jeden bezpečnostní rys, který nahradí 27 pokud existuje tedy 27 z takovýchto rysů. A to je velmi důležité pro, z hlediska působnosti, který navrhujeme, protože my navrhujeme přístup vycházející z rizik, protože samozřejmě chceme dodržovat také zásadu proporcionality. A jak už jsme vysvětlili v hodnocení dopadu, v tuto chvíli jsme v různých kanálech nenalezli <clears throat> žádné padělané léky, takže proto se vztahuje ten náš návrh hlavně na léky, na předpis, protože jak e, vlastně ty padělky jsme nenalezli u těch e, volně prodejných léčiv. Ale to se samozřejmě ještě v budoucnu zase může nějak vyvíjet a měnit. E, ten bezpečnostní rys sám o sobě není drahý. To první hodnocení ukazuje na to, že to nebude vůbec nikterak zvyšovat cenu léku. Tam jde spíš o tu vysledovatelnost celého řetězce a o samotnou databázi, ale <clears throat> my si jistě můžeme v naší společnosti dovolit mít správnou vysledovatelnost léčiv. My takhle můžeme dobře sledovat tu takzvanou trasabilitu třeba vajíček, tak proč ne léku? Protože pokud nepřevezmeme tyto náklady, které mimochodem nejsou vysoké, tak budeme mít celou řadu jiných potíží, zejména tedy s kvalitou A Pak máme tedy, řekněme, eh, lék na předpis, který se prodává, prodává z kanadské webové stránky do Belgie. Tam se porušuje z, řekněme, asi 15 různých předpisů, takže ty předpisy už stáv, existují pro internet, ale je, problém je s jejich prosazováním v praxi. Můžeme tedy diskutovat o tom, co by posílilo bezpečnost internetového prodeje, pokud máte jakékoliv návrhy, ať už je to ten systém sledování či logo a tak dále, tak my to samozřejmě vezmeme v potaz. A k otázce komitologie, o tom hovořil pan Líze. E, nyní tedy vstoupí v platnost Lisabonská smlouva, respektive opravuji se, vstoupí v platnost dnes, vstupuje v platnost dnes a my se tedy teď musíme zabývat tím, jak Lisabonská smlouva ovlivní komitologii a delegování pravomocí eh, ohledně tohoto návrhu. Takže já v tuto chvíli nemám žádný konkrétní návrh, ale souhlasím s tím, že to je eh, problém, kterému se určitě musíme věnovat. Děkuji. Děkuji. Tato otázka komitologie mě vede k tomu, abych vám připomněla, že vlastně od eh, půlnoci již platí Lisabonská smlouva. Paní zpravodajko, pokud chcete slovo, tak eh, určitě vás všichni uklidnili, jak vaše zpráva je kvalitní a mm, kolegové jenom pěli chválu. Eh, no, nada tenho a acrescentar, quero apenas agradecer, obviamente, as contribuições nemám moc co dodat. Děkuji za poděkování, děkuji za všechny otázky a návrhy a doporučení od vás. V konečném důsledku si musíme uvědomit, že cesta, kterou máme před sebou, ještě dlouhá e, proto, abychom mohli předložit e, co nejlepší návrh, tak si myslím, že všichni souhlasíme, že e, současná situace eh, neodpovídá současným potřebám. A proto potřebujeme návrh, se kterým budeme souhlasit všichni. Děkuji za vaší spolupráci a spolupráci hlavně do budoucna, tak abychom tento návrh mohli předložit. Děkuji, děkuji. Komisi, zpravodajce a jenom dovolte, abych vám řekla, co nás čeká. Takže 25. ledna 2010 bychom měli projednat zprávu. Poslední lhuta pro pozměňovací návrh je 12 hodin 9. 2, února 6. Eh, dubna na výboru a na květnové plenárce. Tím přeruší jednání. A pan Šlitr ještě. Yeah. You know, we have this... My jsme měli také ten eh, regulační postup s přeskumem a teď je vlastně nový návrh. který je E9, nebo tam, který by se měl dostat do přílohy já si myslím, že to bylo schváleno někdy na konci září a teď vlastně do konce prosince se musíme rozhodnout, zda proti tomu vzneseme námitky. Takže já teď nevím, jestli se to dostane do bodu různé, nebo na příští zasedání, nebo někdy jindy, ale určitě na to chci upozornit ještě předtím, než vyprší lhůta. Pane Šlitre, možná byste to mohl dát na papír, tak abychom mohli o tom diskutovat. No, způsobem, který bude velice otevřený. Děkuji kolegové, přeji vám dobrou chuť a sejdeme se opět ve tři hodiny.